Vážený pane prezidente, srdečně vás vítám v Evropském parlamentu. Je nám velkou ctí, že jste mezi nás dnes zavítal. Mnoho let udržujete úzkou, úzké vztahy k institucím Evropské unie, jakožto významná členská země Evropské unie. A zejména v posledních dvou letech eh, vaše země čelila výzvám, zejména v souvislosti s migrační krizí. My eh, musíme říct, že je to skutečně pro nás velkou ctí, že jste mezi nás zavítal, pane prezidente, a dávám vám slovo. Pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu, vaše excelence, dámy a pánové, přátelé, pro mě je velkou ctí, že dnes eh, vás mohu oslovit jako prezident Bulharska. Je to ctí, že mohu mluvit tady v srdci evropské demokracie. Já jsem velmi hrdým pro evropským prezidentem pro evropského národa. My, Bulharové, jsme kotvou bezpečnosti a zárukou pozitivního vývoje v této eh, části Evropy. Usilujeme o lidská práva, právní stát, demokracii a solidaritu. A společně chceme spolu vytvářet dějiny prostřednictvím Evropy, která bude mírová a sjednocená ale mír a svoboda procházejí těžkou zkouškou v současné době. Jsme teď svědky zhoršené bezpečnosti e, eh, situace, nejhorší od druhé světové války. Jsme teď svědky rozpory mezi světovými a regionálními mocnostmi. Národní hranice a mezinárodní principy jsou spochybňovány. Jsme také svědky mnohem složitějšího mezinárodního systému kde různé instituce a velmoci nejsou schopny předcházet konflikty, eh, kterých je rekordní množství. Mnoha regionech eh, eh, převládají konflikty a terorismus a rozpadají se státní instituce. My dnes v Evropě chápeme, že to, co se děje na Blízkém východě nebo v severní Africe, má dopad také na naše životy velmi přímým způsobem. Stejná generace, která dokázala svrhnout berlínskou zeď, teď ale buduje nové zdi v e, středu Evropy. Svět je dnes nevyvážený a bude trvat nějakou dobu, než se podaří ho e, znovu vyvážit. Regiony jsou nestabilní, stejně tak jsou nestabilní i hranice. A terorismus je na vzestupu jakémkoliv okamžiku, na jakémkoliv místě na světě by mohlo dojít k teroristickému útoku. Nikdo vůči tomu není imunní, nikdo předtím není eh, bezpečí. A moc ve světě se přesouvá. Na bezpečnostní konferenci v Měchově ruský premiér hovořil o době první eh, studené války a o té nové studené válce eh, se kterou jsme konfrontováni. A já doufám, že eh, to tak není. Doufám, že nežijeme v době nové studené války, ale spíše, že žijeme v době studeného míru. Před dvěma lety na Měchovské bezpečnostní konferenci jsem upozornil na to, že Evropa vstupuje do nové éry. Ukrajinská krize změnila všechno. Vstoupili jsme do nové fáze vývoje, kterému já říkám studený mír. Nikdo nechce válku, ale studený mír eh, je vlastně určitou podobou té konfrontace, která tady byla v zastudené války, kybernetické útoky, hybridní válka a tak dále. A v některých zemích to vedlo k destabilizaci a k rozmražení některých mrzných eh, konfliktů. Ruský prezident často hovoří o nové rovnováze ve světě, o sférách vlivu, které musí být respektovány. Znamená to, že tedy eh, směřujeme k nové konferenci z Jalty. Pokud tomu tak je, tak to bude eh, historický okamžik a velká škoda. Měli bychom prokázat naše odhodlanost. Musíme se postavit eh, proti tomu a bránit naši vizi sjednocené Evropy. Žijeme eh, ve složité době, protože se projevují různé cíle a přístupy v politice. Já si myslím, že moudří politici by měli vzdělávat, modernizovat a dávat přednost diplomacii a ne boji. Nicméně, pokud nemáme eh, společnou Eh, společné cíle, tak eh, se vytvářejí eh, různí nepřátelé a rozpadnuté společnosti lze napravit pouze lidmi samotnými, ne velmocemi. Mohlo by dojít ke zhroucení světového řádu a trvá potom velmi dlouho, než se ho podaří obnovit. Bohužel to teď nyní vidíme v některých částech světa. Moudří politici by neměli vytvářet mazlé konflikty a okupovat území svých sousedů. V 21. století rozhodně není moudré přesunovat hranice, ale e, snažit se nad ně povznést. Moudří politici by měli usilovat, aby národy byly bohaté, aby byly e, vzdělané a aby společnosti byly tolerantní a svobodné. Rozhodně se nechceme vrátit do doby, kdy velmoci si rozdělovaly sféry vlivu. Nechceme umožnit, aby politické zájmy umožňovaly rozdělovat eh, území některého státu. To, co se stalo na Ukrajině, je velmi hořká připomínka toho, že eh, to, co eh, ten pokrok, kterého lidstvo dosáhlo, nemůže být brán jako samozřejmost. Bohužel dnes probíhá v Evropě válka a sice na Ukrajině pro mě, pro nás, eh, je Krym součástí Ukrajiny a Ukrajina je v Evropě. And I consider... A já si myslím, že zrušení vízové povinnosti pro ukrajinské občany by mohlo být eh, velmi pozitivním eh, aktuálním krokem, který by jim mohl dát pocit podpory a solidarity Nedostatek informací o minulosti, nepřijaté lekce z historie eh, pořád vrhají stín na naši současnost. Neměli bychom dávat příležitost populistům, aby zneužívali této nevědomosti a aby si přizpůsobovali minulost podle svého zalíbení. Vítám také vytvoření Evropského domu dějin, protože připomínání si tragické minulosti je a mělo by být eh, naší prioritou a naším odkazem pro budoucí generace. To, co musíme předat mladým lidem, jsou ty nejdůležitější lekce z minulosti, že mír není samozřejmý a že to vyžaduje, aby každý z nás ho chránil. Že mír není jenom absence války, ale že je to lidské právo a že to znamená právní stát. Každý mladý Evropan musí mít možnost eh, vidět eh, nebo vědět co nejvíce o bitvách, jako byl Verdán nebo další a proč dnes nechceme eh, další války. Někteří snili o válce, které skončí všechny budoucí války a kdy se bude soupeřit pouze na poli vědy a umění. Já si myslím, že konflikty by se měly řešit v parlamentech a ne na bitevním poli. Evropský integrační projekt přesně o tento eh, uskutečnění tohoto snu usiluje. Samozřejmě Evropa nemůže být ostrovem stability v tom rozbořeném eh, moři dneška. Evropská unie řeší rekordní množství krizí. Například je to možně vystoupení Británie z Evropské unie, migrační krize, eh, a další. A neměli bychom připustit, že z toho vznikne morální krize, krize nedostatku solidarity. Ať už to je migrace nebo sankce vůči Rusku, musíme stát jednotně bo po boku. Jsme rodinou v krizi a rodina v krizi musí držet pohromadě. A každý člen této rodiny musí přispět, musí se snažit najít řešení a ne ty problémy prohlubovat. Bulharsko je hrdé na to, že bylo vždy součástí evropského řešení a že jedná s odpovědným způsobem. Evropská unie má jedinečný význam a velkou politickou legitimnost vzhledem k tomu, že přispívá k urovnávání sporů, protože chrání základní pravidla a hodnoty a protože dosáhlo ne, v eh, minulosti nevýdané míry spolupráce. Evropská unie je eh, silou pro mír, kde každý členský stát je důležitý, kde nikdo nestojí na okraji. A problém terorismu, klimatických změn, migrace, to jsou všechno problémy, které jdou nad rámec našich hranic. Jsou to nadnárodní problémy, které si vyžadují společná řešení. Spolupráce jež není jenom jedna z možností, ale je to naprostá nezbytnost. Jsme svědky chaosu u našich hranic, hroucené státy, brutální zločinecké zájmy, převaděči lidí, to všechno má dopad na naše životy a právě proto operace NATO a Frontexu na vnějších hranicích Evropské unie jsou oprávněné a aktuální. Je potřeba pomoci lidem, kteří jsou v ohrožení. To je univerzální lidská hodnota, ale stejně tak musíme rozlišovat mezi těmi, kteří se snaží zachránit útěkem eh, svůj život a těmi migranti, migranty, kteří jen usilují o lepší eh, život. Evropská unie může eh, změnit celý tento rámec. Víme, že dochází k zrůstu populismu, nacionalismu a proto musíme eh, podpořit společné dlouhodobé rozhodování. Ve světle těch bezprecedentních eh, migračních toků by každý členský stát měl prokázat zodpovědnost a solidaritu. Bulharsko prokázalo, že je lojálním partnerem v dobrých, ale i ve zlých dobách. Nacházíme se v té přímé a nejsnažší cestě tohoto migračního toku z Eh, Blízkého východu na západ. Chráníme vnější hranice Evropské unie profesionálním způsobem, řídíme se pravidly Schengenu a Dublinského nařízení, prokazujeme solidaritu všem uprchlíkům a humanitární status předělujeme těm, kteří ta kritéria splňují. Bulharsko také splní své úkoly a povinnosti jako členský stát a proto eh, by měla být eh, brána jako rovný partner v rámci Schengenu protože je to v zájmu evropské eh, společné eh, bezpečnostní a obrané politiky. Bulharsko podporuje eh, plán solidarity Eh, pro řešení problému eh, uprchlíků a jejich rozdělení mezi všechny členské státy. Bulharsko iniciovalo společné prohlášení o migraci a, po, eh, a učinilo z migrace a bezpečnosti prioritu pro region. Balkán je v první linii v ochraně Evropy Přál bych si, aby Balkán byl v první linii eh, stability, tolerance, soužití eh, menšin a různých náboženských vyznání. My chceme, aby hranice padly a ne, aby se posunuly eh, máme vyváženou zahraniční politikou a chceme se přátelit se všemi, protože každý může a musí přispět k míru a stability. Eh, migrace a eh, radikalizace, terorismus a eh, podobně, to jsou všechno problémy, které dokazují, že Balkán a Evropa patří k sobě. A Eh, musíme se společně vypořádávat se zátěží konfliktů, nacionalistických doktrín a jiných, které patří minulosti. Dobré sousedské vztahy eh, a eh, jejich posilování, postavení dobrého souseda, to je základ naší politiky a evropských hodnot. Bulharsko um, podporuje regionální spolupráci a e, proces usmíření. E, summit e, jeho evropského spolupráce oslavil také 20. výročí tohoto formátu, který představuje skutečný hlas regionu. Vážení přátelé, eh, musíme vytvářet a budovat společné strategie spíš než budovat pevnosti eh, a, a hájit krátko zraké národní zájmy je e, potřeba rozvíjet občanskou společnost a nejenom diskutovat, ale skutečně realizovat, přispívat k řešení a řešit problémy. Jakožto e, ekonomické a politické e, síly musíme posílit vazby s partnery, kteří sdílí naše hodnoty. Transatlantické vztahy jsou strategické pro nás ve fázi rostoucích výzev pro demokratický model. E, Zážná budoucnost pro Evropu vyžaduje Eh, nový ekonomický model, který bude reagovat na nové výzvy a bude vytvářet široké příležitosti, aby evropská ekonomika byla dynamická a otevřená. My se nemůže, nesmíme bát jevů jako eh, elektronický obchod nebo sdílené podnikání. Musíme využívat všechny inovace pragmatickým a produktivním způsobem. Evropa se musí stát lídrem nové průmyslové revoluce, eh, eh, inovací a digitálních technologií. Evropa budoucnosti musí být Evropou podnikatelů, Evropou technologie a inovací. A ano, my všichni chceme, aby Evropa byla dynamická, flexibilní, eh, přizpůsobivá, aby sjednocovala a vedla. A co musíme proto udělat? Potřebujeme prevenci, musíme být proaktivní, včas detekovat a řešit krize a e, kalibrovat a soustředovat se. Vyberme si třeba jednu krizi, která byla vyřešena evropským způsobem, naším způsobem musíme přijímat statečná politická rozhodnutí. Unie potřebuje právě toto dnes, kdy je to těžké. Musíme eh, dát příležitost diplomaci jednat a jednat a nebojovat, protože eh, víme, že zbraně nejsou argument. Musíme prosazovat principy a ne zájmy. A potvrdit a e, otázku lidských práv, svobody, územní celistvosti, integrity a neměnitelnosti e, hranic. Ano, čelíme e, léta rostoucím rizikům a nejistotě, svět je méně stabilní a ano, bude to vyžadovat čas, než bude dosaženo nové rovnováhy v novém multipolárním světě. A v tomto přechodném období musíme budovat a přebudovat odolnější světový řád prostřednictvím našeho společného úsilí. Musíme podporovat institucionální reformy, diplomacii, principy, podporovat eh, lídry, kteří eh, budou řešit problémy eh, mírovou cestou a ne zástupnými a propagandistickými válkami. Protože když Eh, nebudeme tak činit, tak budeme podporovat nezodpovědné eh, politiky, aby destabilizovali svět ještě více. Vážení přátelé, Evropská unie to je každodenní plebiscit o naší vůli žít spolu. Historie ukázala, že bez trvalého úsilí všechno, co bylo dosaženo, může být ztraceno. Diskuse o um, migraci, Brexit, euroskeptismus a podobně. Více než kdy jindy my potřebujeme potřebujeme navrátit důvěru ve vitalitu a absenci alternativy pro náš evropský projekt. Musíme eh, roz, roz, eh, eh, rozehnat pochybnosti o cestě, po které kráčíme. Naši občané žádají bezpečnost v méně bezpečném světě a kladou si otázku, jak žít v harmonii s našimi sousedy. Rovnováha mezi právy a odpovědností v evropské společnosti eh, je neodvolatelnou částí odpovědi. My musíme ukázat vnějšímu světu, ale také našim občanům, že věříme a jsme připraveni posílit náš potenciál. Věci jako terorismus, migrace, zamrzlé konflikty a podobně nelze řešit bez řešení jejich prapůvodních příčin takže je nezbytné posílit i naše struktury pro řízení krizí a strategické plánování v evropské zahraniční a bezpečnostní politice. Ale musíme být realisté. Mnoho našich problémů má evropské kořeny, sociální exkluze, marginalizace, špatná školství, neefektivní dialog mezi náboženstvími. Tento mix problémů vytváří podmínky pro radikalizaci a terorismus začá, začíná začíná tam, kde výchova e, neuspěla. Mnoho teroristů a zahraničních teroristických bojovníků jsou Evropané. Nesmíme zapomínat na naši morální povinnost být zemí svobody a lidských práv pro utlačované a ohrožované. Ale musíme také představovat hodnoty a kořeny, které Eh, prosazují nejen práva, ale také odpovědnost. Integrace a vzdělání, to je závazek pro obě strany, i hostitelskou společnost, i migranty. A dnes je to patrné více než kdy jindy, že bez klíčové politiky a klíčových řešení eh, cestou dialogu strach občanů zneužijí populisté. Bez realistického přístupu bude těžké čelit spekulacím, že někdo chce vybudovat Evropu na zádech Evropanů. Eh, populisté a nacionalisté nás nutí si vybrat mezi hodnotami, které jsme zdědili od otců zakladatelů a imperativem bezpečnosti pro občany. My si vy, vybíráme oboje. My chceme jak hodnoty, tak bezpečnost. My nevidíme rozpor mezi Eh, zabezpečením hranic a dodržování lidských práv a svobod. A vidíme rozdíl mezi nacionalisty a vlastenci. Náš velký evropský eh, jeden velký evropský prezident de Gaulle řekl, že vlastenci jsou ti, kteří milují svou zemi. Nacionalisté jsou ti, kteří nenávidí rozdíly. A dnes více než kdy jindy Dnes více než kdy jindy více než kdy jindy dnes potřebujeme moderní vlastenectví, ne agresivní nacionalismus v Evropě. Dámy a pánové, jednota principů a eh, in- inkluzivnost v Evropě je klíčem budoucího evropského projektu. Je jisté, že národní společnosti jsou rozdílné, mají různě historicky motivované reakce na události a při rozmanitosti naší historie, historie zemí, v tom spočívá bohatství Evropy a nemá to být příčinou ke změně evropského projektu iniciováním eh, Evrop, vícerychlostní Evropy. Rovnost evropského zasazení je přímo relevantní pro naši evropskou identitu. I podezření, že bychom mohli akceptovat vícerychlostní Evropu, vysílá poselství pochybnosti o evropském projektu a e, naznačuje nerovnost. Bylo by chybou podceňovat jejich potenciál pro rozvoj některých částí Evropy, třeba pro Balkán. To by byla historická chyba nepodpořit je nebo je nechat mimo eh, vlivy. Eh, eh, Evropská unie by neměla Eh, jak si být rozehrávána proti eh, svým jednotlivým složkám. Odpověď je jenom jedna a sice solidarita s těmi zeměmi, které, potřebují, které mají před sebou delší cestu. Právě v době velkých výzev tato solidarita by měla jít nad rámec nástrojů eh, politiky soudržnosti. Bez ohledu na to, jaký bude výsledek britského referenda, diskuse o vícerychlostní Evropě bude pokračovat my musíme zamezit destruktivnímu um, dopadu diskuse o Evropě à la carte a uh, některých transakčních vztahů, protože každá země každá země uh, se musí vypořádat s, s jinými problémy a uh, Eh, které v minulosti měly eh, otřesné dopady, jejich neřešení mělo otřesné dopady a my musíme naslouchat našim eh, partnerům. My jsme středně velká země, která se z periferie stala zemí na, v, v první linii, ať už se jedná o migraci, Rusko a podobně. Eh, máme eh, před sebou těžká rozhodnutí, ale nikdy eh, jsme neuvažovali o obětování evropské solidarity, protože my Bulhaři jsme se naučili, že zeměpis nezměníte, ale skutečná evropská integrace může odvrátit rizika geografie v příležitosti. E, vážení členové Evropského parlamentu, evropská demokracie samozřejmě není dokonalá a ne bezdůvodně bývá kritizovaná. Nejsme dokonalí, ale jsme lepší než mnoho jiných. A nemůžeme přesvědčit euroskeptiky, ale měli bychom mobilizovat pro Evropu evropsky smýšlející lidi. A chtěl bych říct jasně, že všechny předpoklady dezintegrace Evropské unie se mílí a jsou chybné. My jsme viděli v historii mnoho krizí a více solidarity, více lidskosti, více empatie, více synergie, více vzdělání, více integrace. Eh, první demokraticky zvolený prezident v Bulharsku říkal, demokracii můžete léčit jen více demokracií. Jsem přesvědčený, že se vypořádáme se všemi výzvami, aniž bychom umenšili naše hodnoty hodnoty. Jak tomu bylo i v mnoha jiných případech. Bylo by chybou považovat naši tolerantnost za slabost. Naopak je to projev síly a odhodlání bránit náš způsob života. Historie Evropské unie nás naučila, že v těžkých dobách jedině integrace funguje. Jediná zbraň, kterou máme, abychom dosáhli míru bezpečnosti a lidského rozvoje, je integrace žádná jednotlivá země nemůže všechny výzvy řešit sama. Budovat hranice, ať už jsou územní, ekonomické, právní nebo jiné, je sice lákavé, ale není to udržitelné řešení. Výzvy, které máme před sebou, jsou velmi vážné a nemůžeme se dovolit vyčkávat, odkládat a ponechávat Eh, jejich řešení na příští vládě. Musíme rozhodovat. Je třeba angažovanost a musíme řešit problémy a nacházet eh, způsoby, jak se s nimi pořádat. Máme tady mnoho problémů. Jedním z nich je to, že Rusko nepodporuje princip mezinárodního pořádku Kreml se staví proti nám a snaží se destabilizovat Evropskou unii tím, že vzbuzuje nedůvěru v samotné jádro našeho projektu. Snaží se narušit základy Evropské unie, jednotu, solidaritu a právní stát. Moskva. Moskva spustila obrovskou propagandistickou operaci po celé Evropě, která šíří signály nedůvěry, nikoli hodnot. Cílem je podkopat důvěru lidí v Evropské unie a to je největší hrozba. Totiž, že by se narušila důvěra v evropskou integraci a v náš budoucí společný osud. Snaží se otevírat dveře k minulosti, nacionalismus, populismus a různé zájmy, které jsou protikladem principů a hodnot. A vypadá to, jako kdyby měli úspěch. Vypadá to, jako bychom v Evropě nebyli schopni dosáhnout pokroku. Zastavil se náš motor integrace odkládáme rozšíření Schengenu a tak dále. My skutečně musíme otevřít dveře, eh, vystavit se čerstvému vzduchu a novým horizontům. Eh, musíme spustit nové integrační projekty. Je třeba podpořit a posílit základy našich hodnot potřebujeme se integrovat, nikoli izolovat. Musíme se dívat vpřed, nikoli ohlížet se na zpátek. Evropa má významnou globální roli, kterou musí hrát a je třeba, aby zahájila nové integrační projekty. Eh, je třeba rozlišovat mezi technikou eh, sjednocování a mezi obsahem. Eh, na té technice zase tolik nezáleží. My tady máme eurofondy a eh, způsoby, jak řešit krize. Ale jde o obsah, jde o to, abychom věděli, kým jsme. A to je právní stát. Evropská budoucnost eh, musí mít také velké myšlenky, nejenom soustředovat se na technické detaily. Podstatné je, jakou máme vizi budoucí Evropy, jak přidat k tomu, co vybudovali předchozí generace a k vizím, které měli otcové zakladatele EU. Před 70 lety přímo po ničení druhé světové války, kdy se v Evropě všichni nenáviděli otcové zakladatelé věděli, že míru je možno dosáhnout pouze tehdy, když národy budou spolupracovat do té míry, že spolupráci vyloučí budoucí války mezi nimi. A proto začali integrovat eh, zejména trh s uhlím a snažili se nikoli oslabovat národní státy, ale posilovat je v rámci Unie. Bulharsko bylo vždy slabé, pokud stálo samo, ale jakožto hrdý člen Evropské unie je daleko silnější. Otázkou je, kam se chceme dostat, řekněme, do roku 2030 nebo 2050. Samozřejmě, že budeme řešit migraci, eh, bankovní krizi, zadlužení a tak dále. Ale otázka je, chceme se tím vypořádávat pouze tím, že se budeme potácet od jedné krize k druhé. To je prostě série technických řešení, ale chybí tomu vize. Já doufám, že budeme umět také snít a budeme moci psát historii. Já doufám, že eh, se pustíme do nového věku integrace, rozšíření, více integrace ve společné zahraniční a obranné politiky, společný Eh, digitální trh, kapitálové trhy a tak dále. Pokračujeme a pišme historii, historii silné Evropské unie, v níž jsou silné a prosperující členské země. A jestliže zapomeneme na to, co chceme, a jestliže nebudeme hořet pro tuto věc, pak nám ji někdo jiný nahradí něčím jiným. Jestliže přestaneme psát historii my, bude za nás psát někdo jiný. Eh, jestliže tedy eh, nejsme schopni věřovat našim základům, tak dejme jim novou sílu a udělejme to teď a udělejme to společně. Děkuji vám. Děkuji vám, pane prezidente, za velmi povzbudivou řeč. Děkuji vám, kolegyně, kolegové, za živý potlesk. Já musím říci, že pan prezident nám přednesl velmi odvážnou řeč a podle toho, Eh, jak vypadala reakce zde v tomto sále, tak velká většina se s vámi zhodla, ale jsou zde určitě eh, také ti, eh, kteří s vámi nesouhlasili. Já osobně musím říct, že patřím k té první skupině, která s vámi souhlasí. Děkuji vám.